Now, um, we would start by submitting... Začneme tím, že necháme schválit pořad jednání. Máte nějaké připomínky k pořadu jednání, nebo ne? Dobře, budeme ho brát za schválený. Pokud máte něco k zápisu ze zasedání 11. a 12. ledna? Ne? Dobře takže jsou schválené. Teď přejdeme k prvnímu bodu našeho pořadu jednání. Byl bych rád, kdyby nás pan Kukan seznámil se závěry jeho delegace. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Na 12. meziparlamentním setkání mezi Evropským parlamentem a delegací pro jihovýchodní Evropu a našimi protějšky z Bosny a Hercegoviny. Všechny záležitosti, které se týkají evropské budoucnosti těchto zemí, byly projednány. Diskuze byla živá, aktivní, velice upřímné, občas kontroverzní. Co se týče pokroku směrem k integraci do Evropské unie, opakovaně bylo řečeno ze strany naší delegace, že tato země viditelně zaostává za ostatními zeměmi tohoto regionu. Zpráva o pokroku z roku 2008 i z roku 2009 uváděla, že pokrok byl velice pomalý, pokud je o naplňování kritérií dohody o stabilizaci a přidružení. Uváděli jsme to opakovaně aniž bychom se setkali s nějakou nadšenější reakcí našich protěžků. Také jsme mluvili o tom, že je naléhavě nutné provést ústavní reformu, která by měla vést ke zřízení koherentního systému institucí a fungujících a nezávislých institucí. A v této souvislosti je také nutný silný a nezávislý parlamentní prvek na státní úrovni. Byla také zmíněna ústavní reforma ve vztahu k uplatňováním rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z prosince. Toto soudní rozhodnutí uvádí, že současná ústava diskriminuje občany, kteří nepatří ke třem základním ústavním národnostním skupinám, protože například nemohou být voleni do sněmovny v parlamentu. Datum případného, případného zavedení ústavních změn rozdělil obyvatele Bosny a Hercegoviny. Ministerský předseda uvedl, že to možná potrvá několik týdnů, ale většina poslanců se k tomu staví spíš negativně a zdůrazňuje problémy, skutečnost, že se nacházíme před volbami a tak dále. Volby se budou konat letos 3. října. My jsme zdůraznili, že je důležité provést tyto změny ještě před volbami v říjnu. Pokud jde o uvolnění vízového styku, mluvili jsme o dobrých výsledcích Bosny a Hercegoviny, pokud jde o splnění všech příslušných požadavků. V době naší návštěvy v Sarajevu se připravovala třetí návštěva hodnotícího týmu komise, přičemž výsledkem dvou předchozích misí komise bylo kladné hodnocení. Poukázali jsme na to, že tento příklad ukazuje, že když jsou politici jednotní a snaží se dosáhnout něčeho pozitivního pro svou zemi, je to možné. A apelovali jsme na ně, aby stejný přístup uplatňovali i v dalších oblastech. Samozřejmě uvolnění vízového styku je v této zemi velice aktuálním tématem. Byla to také hlavní součást diskuze naší delegace se zástupci nevládních organizací. Nevládní organizace vyjádřily závažné obavy, pokud jde o zavedení uvolněného vízového styku s Bosnou a Hercegovinou ještě před všeobecnými volbami a tvrdili, že politické strany to využijí anebo zneužijí pro své vlastní účely. Pozitivní bylo to, že jsme uvítali nedávnou dohodu s Chorvatskem a se Srbskem, pokud jde o odsouzené zločince a jejich uvěznění. Šíření chudoby v Bosně a Hercegovině je velice viditelné, zvlášť v době globální hospodářské a finanční krize. Nicméně je také jasné, že je to důsledkem nedostatečných hospodářských reform Vyzývali jsme orgány Bosny a Hercegoviny, aby splnili požadavky programu IMF. Kromě toho jsme také zdůraznili, že Bosna a Hercegovina potřebuje zákon o sčítání lidu, aby měla spolehlivé statistické údaje. Sčítání lidu v roce 2011 možná není úplně nejlepší, co se týče vyhlídek na členství v EU, a bude to možná obtížné mm, z hlediska řešení důležitých eh, sociálně hospodářských problémů. Co se týče politické situace, jasně jsme uvedli, že národnostní rétorika, která se opět stala součástí veřejných diskuzí v Bosně a Hercegovině, prostě není slučitelná s evropskými hodnotami. A důrazně jsme odsoudili veškeré pokusy v tomto ohledu a podpořili jsme OSN v jejich úsilí. Pokud je o volby, které se konají začátkem října tohoto roku, vyzvali jsme politické strany, aby, chovali, aby se chovaly odpovědně, aby nezneužívali situaci pro nacionalistické účely, aby nezneužívali nacionalistické emoce, a aby neříkali, že není možné udělat vůbec nic a je potřeba počkat si na výsledky voleb. Delegace pro Bosnu a Hercegovinu neměla stejný názor, pokud jde o negativní politické klima v této zemi. Projevilo se to v diskuzi o společném prohlášení, když zástupce jedné z jejich stran chtěl zrušit všechny odkazy na HREUSR. E Potřebujeme tento proces, abychom celou zemi posunuli ku předu k nějakým výsledkům. Nicméně je nutné, aby Evropský parlament pokračoval aktivně v tomto dialogu s tím, že jsme si vědomi toho, že výsledky možná nepřijdou hned nebo brzy. A proto je nutné využít všechny možnosti setkání, konference a tak dále, abychom apelovali na politiky Bosny a Hercegoviny v tom smyslu, že Evropský parlament podporuje jejich evropskou budoucnost, ale oni a vůbec celá země musí kritéria plně splnit. Výsledek záleží opravdu na nich. Naše delegace prokázala jednotnost, co se týče této výzvy, kterou jsme se skutečně snažili uplatnit. To je vše, pane předsedo. Well, thank you very much. Naomi. Mnohokrát děkuji, paní Pak. Já bych chtěla doplnit jenom několik věcí. Schůzka v Sarajevu ukázala, že v hlavě kolegů v parlamentu se vlastně vůbec nic nezměnilo. Nikdo žádným způsobem nechce ustoupit, pokud jde o posílení celé země. Já se domnívám, že máme před sebou ještě velice problematické období, které se nevyřeší příštími volbami. otázka, zda by mělo dojít k uvolnění vízového režimu před volbami či nikoli, to je naprosto nerelevantní, protože zde není žádná alternativa kromě současných stran. A tyto současné vládní strany nebo současné strany politického spektra nejsou ochotné učinit vstřícné kroky. Je nutné aby zde existovala vůle ke kompromisu, ale ta zde neexistuje. Hovořili jsme s ministerským eh, předsedou, s premiérem, a on je skutečně velice dobrý eh, obchodník a vyjednavatel, ale nic nedělá. To je problém. On nevy, ne, nespolupracuje ani s eh, řediteli jednotlivých agentur, na kterých stát závisí. Já si myslím, že Evropská unie musí být mnohem přísnější vůči vládě. Před rokem v Biru byla stížnost, že se vždycky všichni baví jenom s vůdci stran, ale nikdo se nebaví právě s premiérem. Ale problém je to, že on je jenom prodlouženou rukou vedoucího své strany. člověk vždy závisí eh, na tom, koho eh, do eh, věc vždy závisí na tom, koho vyšlete do Bosny a Hercegoviny. Já jsem v Sarajevu byla velice zklamaná, a protože jsme se snažili o velice dobrou spolupráci v oblasti vízového režimu. A já jsem si říkala, že zde existuje e, možnost podobným dobrým způsobem postupovat i v jiných oblastech, ale není tomu tak. My i po těchto volbách jako Evropská unie musíme být velice přísní vůči této vládě a vůči politickým stranám. Musíme poukazovat na to, že reforma ústavního systému je naprosto nezbytná. Máme zde to rozhodnutí soudu, které se týká těch jiných dalších národnostních skupin. Toto rozhodnutí je velmi problematické. Představme si, že zde je vždy všechno rozděleno, každý post je rozdělen eh, mezi ty tři hlavní menšiny nebo mezi ty hlavní národnostní skupiny, ale teď by eh, měla eh, vzniknout jakoby ještě další skupina ostatních národnostních skupin. Nejsou to jiné národnostní skupiny. Jsou to lidé, který, kteří žijou v Bosně a Hercegovině a kteří jsou občany eh, Bosny a Hercegoviny. Musíme panu Filemu a paní Eštnové jasně říci, že ve hře je naše důvěryhodnost, pokud selžeme v Bosně a Hercegovině. Mnohokrát děkuji. Já se domnívám, že to naši kolegové z komise a z rady skutečně ocení. Paní Muněs. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem se účastnila této delegace a chci poblahopřát panu Kukanovi k tomu, jak této delegaci předsedal. Byla to velmi složitá situace, protože politicky v Bosně a Hercegovině je situace velmi složitá. Neexistuje politická vůle ze strany politických sil a stran pokračovat v budování státu. A Používají se Gaittonské dohody, které byly velmi užitečné pro budování státu pro dosažení míru, ale nestačí k tomu, aby se upevnil stát v Bosně a Hercegovině. Je zde problém, a to je sice problém s ústavní reformou, protože do ní do voleb nebude čas. A jak to vypadá s volbami, kde se nebude moci účastnit 6 nebo 7 obyvatelstva, protože ústava z jejich účastí nepočítá. A v parlamentech neexistuje žádná politická vůle dospět v, k dohodě v tomto bodě. Je zde také dramatický rozpor mezi občanskou společností a politickými silami. Sešli jsme se s nevládními organizacemi, které nás žádali, abychom dokonce pozastavili zrušení víz, postup zrušení víz, ale sama občanská společnost, což je překvapivé, nás žádá, abychom tento postup zastavili, abychom tímto způsobem nelegitimovali jednání politické reprezentace. Takže to vypadá, že Evropská unie má před sebou opravdu velkou výzvu a především politické síly Bosny a Hercegoviny před sebou mají velkou výzvu. My budeme muset pozbuzovat, motivovat, pobízet k tomu, aby skutečně postupovali vpřed směrem k ústavní reformě, k demokratizaci, ke skutečné demokratizaci a k budování pevného státu, který nebude rozdělen a rozdroben do jednotlivých komunit. Děkuji. Much, uh, Uland. Děkuji, paní Uland. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říci několik slov. Na začátku února jsme měli misi ALDE do Bosny a Hercegoviny. Navštívili jsme Sarajevo a paní Lukom. Měli jsme možnost setkat se s hlavními politickými silami a měli jsme také možnost hovořit s občanskou společností. Já jsem přesvědčena o tom, že Daytonská dohoda byla nesmírně důležitá v roce 1995 a byla dobrá ale myslím si, že bychom v této fázi měli být pragmatičtí a měli bychom to přehodnotit. Politická odpovědnost v této zemi není v rukou politických sil této země, ale spíše v rukou mezinárodního společenství. Já si jsem jistá, že to brání dalšímu rozvoji a dalším reformám v této zemi. Slyšeli jsme to od různých politických skupin, ať už jsou z jakékoliv strany politického spektra. Poukazují na to, že pokud zde nebude místní politická odpovědnost, potom bude velice těžké aby se situace zlepšila. Tyto politické skupiny se neustále obrací na zvláštního zástupce, spíše než aby činili rozhodnutí a kroky sami. Já bych řekla, že pokud chceme, aby Bosna a Hercegovina byla blízko Evropě a aby měla evropské ambice, potom bychom měli uvažovat o tom, že nastal čas zrušit úřad zvláštního zástupce. Na druhou stranu bezpečnostní situaci v zemi musíme brát velmi vážně. Z mnoha schůzek vyplynulo, že bezpečnostní situace je skutečně křehká a z tohoto důvodu, aby mezinárodní vojska měla zůstat v zemi i ve chvíli, kdy odejde zvláštní zástupce. Pokud jde o rozdělení občanské společnosti, já si myslím, že to je určitý negativní dopad Daytonské dohody. Daytonská dohoda vytvořila systém, a který byl základem pro toto rozdělení mezi lidmi. Někteří lidé se neúčastní politického života, nemají možnost se tohoto života účastnit. Bohužel Štrasburský soud rozhodl tak, jak rozhodl. Usmíření ovšem bude trvat určitou dobu. V naší delegaci máme obavy, především když slyšíme, že mladí lidé v této zemi jsou rozděleni. Jdou, chodí do různých škol, nekomunikují, ne, nekomunikují spolu. A pokud tato situace bude pokračovat, za podpory mezinárodního společenství prostřednictvím úřadu vysokého zástupce. Potom si myslím, že to zemi nepomůže, ale naopak to situaci zhorší. Pokud jde o liberalizaci víz, je to určitý eh, krok, je to určitá svoboda, kterou si lidé zaslouží. Samozřejmě musí naplnit své závazky, ale my v Evropské unii bychom měli a poskytnout liberalizaci vízového režimu Bosně a Hercegovině. Děkuji. Děkuji. Paní Boskut. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Především jsem chtěla poděkovat panu Kukanovi za výborný úvod. A mám jednu otázku. Protože si myslím, že paní Pak zcela jasně uvedla, že situace s politickými stranami je teď obtížná. Když jsme byli na setkání s panem Inskem, on zmínil, že se objevila nová strana toho režiséra, který dostal Oscara. Myslím, že se jmenuje Naše strana a chce sloučit občany z nejrůznějších subjektů, ze smíšených manželství a tak dále. A jednoznačně chce opustit nacionalismus. A proto jsem se chtěla zeptat pana Kukana, jestli se setkal i s touto novou stranou a jaké jsou podle něho vyhlídky této strany ve volbách. Děkuji. A pan Lunáček? Nebo paní Lunáček? Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o a, moji frakci, a paní Cornelisena byla zástupkyní v misi, ale bohužel zde dnes nemůže být. Já bych chtěla reagovat na to, co řekla paní Pak a ostatní. A situace je skutečně více než problematická, především pokud jde o ústavu. Já mohu jenom podpořit to, co zde zaznělo. My v Evropském parlamentu musíme eh, tlačit eh, na paní Eštovou a pana Fíleho, musíme je podporovat. A musíme je podporovat v tom, že je třeba jasně ukázat, že Bosna a Hercegovina může mít evropskou perspektivu jedině, když eh, provede ústavní reformy, protože jinak to možné není. Jinak by celá situace byla ještě absurdnější, než je nyní. A takže my musíme vyjadřovat podporu v tomto směru. Bez toho to nepůjde. Mě by také zajímala odpověď pana Kukana na otázku paní Boskutové. Já už jsem slyšela také o této nové straně a mě by zajímalo, jestli tato strana má skutečně šance. Thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji, takže pane Kukane, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Děkuji kolegům za připomínky. Nemohu než souhlasit s tím, co říkala paní Pak. Zdůraznila to i paní Lunáček. Nemáme jinou možnost, než pokračovat v dialogu, snažit se na novou vládu po volbách ještě víc tlačit, ale já myslím, že homogenní, stabilní západní Balkán do kterého patří Bosna a Hercegovina, je skutečně nezbytný předpoklad pro budoucí stabilní Evropskou unii. A proto si myslím, že bychom měli být trpěliví. Ne příliš, ale tento dialog bychom měli vést dál i v budoucnu. Pokud je o slova Kristýny Julans, myslím si, že opravdu stojí za to zvážit v našich diskuzích co s tím, já myslím, že někteří politici a také některé nevládní organizace jednoznačně uváděli, že mezinárodní společenství nám tuto smlouvu vnutilo. Nicméně teď jsme v situaci, kdy tady máme něco, co přišlo zvenčí, mezinárodní společenství chce, aby to změnili, ale to nejde bez spolupráce s mezinárodním společenstvím. Je pravda, že doba se změnila, už to není takové, jako když jsme podepisovali tu smlouvu nebo dohodu z Detonu. A jde o budoucí implementaci. A pokud jde o budoucnost HREUSR e e, a eh, tu známou podmínku 5+, a kdy se ta podmínka naplní, nevím. Co se týče paní Boskurt a té nové strany, naše strana, naša stránka, s těmi jsme se nesešli, nebylo to v našem programu. A pokud je o budoucnost a budoucí vyhlídky této strany, věštit v politickém životě je vždycky těžké. Ale já bych řekl, že zatím nic nenaznačuje tomu, že by měli nějaký velký politický vliv na politický život v této zemi. Nicméně uvidíme. To je vše, pane předsedo. Já myslím, že jsem reagoval na všechny připomínky a rád bych ještě jednou poděkoval těm, kdo se vyjádřili a také členům delegace, kteří podle mě velice dobře pracovali. Děkuji. Paní Pak se ještě hlásí o slovo. Já jsem zpravodajkou pro Bosnu, takže musím zasáhnout ještě jednou do diskuse. Musíme jasně poukázat na to. Dayton to je základ nového státu. Daytonská dohoda ale může být změněna. Nikoli ale námi, to není náš úkol, to je úkol stran v tomto regionu. Nikdo jim nebude bránit v tom, aby jejich vláda začala normálně fungovat. Naopak, Oni vždycky říkají, bylo nám to vnuceno. To byl ale jediná, jediný způsob, jak vyřešit, jak ukončit válku. A v současné době ale tyto strany nechtějí a tento daytonský základ změnit. To je problém. Je třeba je přinutit k tomu, aby převzali iniciativu. A my jsme byli proto, aby vysoký zástupce uzavřel svůj úřad. Chtěla bych ale říct, že v této zemi v současné době neexistuje nic společného, žádná společná vlajka, žádné eh, společné značky aut. Není zde společný ministr pro obranu. Pokud by nebyl eh, tehdy zaveden úřad vysokého zástupce, eh, potom by situace byla mnohem horší. Proto měl tento vysoký zástupce v každém případě svoji funkci ale nyní je třeba, aby místní politici převzali iniciativu. Ve chvíli, kdy splní podmínky 5 plus 2, potom může vysoký zástupce odejít. Ale oni tyto podmínky ještě nesplnili. Vysoký zástupce řekl, pokud jde o vízovou otázku, je situace jasná. Dejte nám jasnou cestu, jasný směr, kudy se máme vydávat my jsme eh, tuto cestovní mapu, tuto roadmap eh, předložili, ale Bosna se neubírá tímto směrem. Hovoří se o tom, že Bosna a Hercegovina není bezpečná. To ale není pravda. Je zde nižší kriminalita než v některých evropských zemích, za prvé. Za druhé, zde nedošlo k žádným válečným konfliktům, k žádným konfliktům mezi etniky. Je ale dobře, že EUFOR je v této oblasti, ne aby chránili lidi, ale abychom ukázali, že se zajímáme o situaci v Bosně a Hercegovině. A prosím vás, nehovořme o tom, že zde je nebezpečno v této zemi, protože tak tomu není. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že z této rozpravy jednoznačně vyplývá význam této země a proto i tohoto regionu. Pokud nám Bosna a Hercegovina začne unikat, bude to mít vlivy i na ostatní projekty. A kromě toho, že Dayton začal platit proto, abychom zabránili válce, ale teď začíná bránit této zemi v pokroku. To musíme také brát tak trošku s nadsázkou. Jistě ty podmínky tam nejsou úplně stabilní. A nechceme, aby něco lepšího bylo nepřítelem dobrého. Takže já bych navrhoval panu Kukanovi a také zpravodajce paní Pak, aby spolu s naším předsedou, panem Albertinem, napsali dopis, ve kterém by se objevily hlavní body z vašich připomínek a ten by byl určen vysokému zástupci a také komisaři Fílemu, aby si toho byli vědomi a abychom měli nějaký základ do budoucna. Já předpokládám, že s tím asi budete souhlasit. Mnohokrát děkuji. Půjdeme dál na další bod a požádáme pana Grafa Lambsdorfa, aby nás seznámil se svými závěry. Děkuji, pane předsedo. A tuto zprávu nyní předkládáme poprvé v sedmém funkčním období, takže několik slov na úvod. Tento výbor má pracovní skupinu týkající se OSN. A tam jsou také zástupci eh, z výboru pro rozvojovou pomoc a pro lidská práva stejně tak jako kolegové zabývající se rozpočtem. My předkládáme doporučení radě o prioritách Evropské unie v OSN. Jedná se nyní o zasedání valného schromáždění 65. zasedání. My jsme hovořili s odpovídající pracovní skupinou rady. Jsem rád, že vám mohu říci, že jsem byl opět vyzván, abych byl jakožto předseda naší pracovní skupiny, abych předložil naše závěry v této pracovní skupině rady. A já už jsem dostal první podněty. A konec pro předkládání připomínek je zítra v 18 hodin. A tato zpráva se dělí na šest částí. První část je obsažná, především proto, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a ta si to vyžaduje. Role Evropské unie eh, v první čas se týká role Evropské unie v OSN, dále je zde otázka globálního řízení a reformy OSN, míru a bezpečnosti, rozvoje, klimatických změn a lidských práv. A téma Evropská unie v OSN se soustředí na to, jak eh, se nyní Evropská unie profiluje v OSN. Vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, odpadá rotující předsednictví a znamená to, že delegace EU v OSN přebírá eh, koordinační úkoly. Dříve eh, tyto úkoly mělo rotující předsednictví. My vyzýváme radu, aby při vytváření Evropské diplomatické služby se soustředila na řešení těchto otázek, abychom tady měli dostatečné kapacity. A dále zde hovoříme o nutnosti spolupráce mezi členskými státy v rámci OSN. OSN čekají dvě důležité činnosti. Přeskoumání milénových eh, cílů, cílů tisíciletí a také eh, přeskoumání smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Eh, zároveň v roce 2011 dojde k jednání o konsolidaci míru. Předcho, jako přípravná jednání by měla ale proběhnout už v tomto roce. Pokud jde o globální řízení, my se soustředíme především na to, že je třeba, aby mezi činností skupiny G20 a OSN existovala pevná vazba. A legitimata OSN je jasná. A G20 samozřejmě činí některé praktické kroky, ale nemůže nahradit OSN. My vyzýváme členské státy, aby nyní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se snažili nalézt nějaké, nějaký jednotný přístup, pokud jde o reformu Rady bezpečnosti OSN. Existují zde různé návrhy týkající se přístupu a metod. Evropská unie je velmi rozdělena. OSN se soustředí na nový přístup k otázkám pohlaví. My vyžadujeme, aby tato struktura se co nejlépe využívala. Pokud jde o téma míru a bezpečnosti, eh, zde jde především o eh, to, aby se koordinovala práce OSN a EU. především pokud jde o mírové mise, je třeba postupovat společně a je třeba zlepšit spolupráci v této oblasti. Zároveň chceme, aby eh, současné zatížení eh, o odboru pro eh, mírové mise v OSN bylo ulehčeno. Domníváme se, že mírová komise, komise pro udržování míru je velice dobrá a my chceme posílit její činnost, její poradní činnost vůči Radě bezpečnosti. Pokud jde o rozvoj, já velice děkuji kolegům a kolegyním z výboru pro eh, rozvoj, kteří eh, v poslední době hodně přispěli, především pokud jde o přípravu na hodnotící konferenci o rozvojových cílech tisíciletí. Kolegové, eh, kteří byli v New Yorku, vědí, že jsme na podzim diskutovali o tom, jaký je nejdůležitější rozvojový cíl tisíciletí. A samozřejmě naši partneři nechtěli vyjmout pouze jeden cíl a říci, to je ten nejdůležitější. Ale mezi řádky bylo jasné, že především cíl číslo pět, totiž zdravý matek, je velice důležitým cílem. A musíme se na ně soustředit, abychom dosáhli a výsledků také u jiných cílů, takže to je bod, který zde zmiňuji. Pokud jde o téma lidských práv, zde mi pomohl podvýbor pro lidská práva. Jde především o to, aby vztah mezi třetím výborem valného schromáždění OSN, který je odpovědný za lidská práva, a mezi Radou pro lidská práva. Je třeba, aby tento vztah mezi těmito dvěma orgány se zlepšil univerzální reprezentativnost tohoto třetího výboru je pro nás zcela zásadním bodem. Rovněž jsme se vyřádřili k tomu, že evropská politika ke zrušení trestu smrti na celém světě stále pokračuje. Chceme posilovat roli žen, a také v souvislosti s otázkami lidských práv. Někteří kolegové možná ještě neví, že nově jmenovaná zvláštní vyslankyně OSN k boji proti násilí na ženách je bývalá komisařka Margit, Margot Wallström. Naše delegace se Eh, zasloužila o to, aby Margot Wallström dostala tento post, protože ji považujeme za výbornou kandidátku. Eh, my ji podporujeme, podporovali jsme a jsme velice rádi, že generální tajemník banky Moon nyní Margot Wallström eh, jmenoval zvláštní vyslankyní. Pokud jde o změny klimatu, to je poslední bod, my všichni čekáme na konferenci v Mexiku v prosinci roku 2010. Jo Leinen, předseda výboru pro životní prostředí, se snažil zahájit diskuzi o tom, jakým způsobem je možné dosáhnout odpovídajících výsledků na takovéto e, schůzce. V Kodani došlo k mnoha chybám, k mnoha strategickým chybám a Kodaň nedospěla k uspokojivým výsledkům. My se domníváme, že toto je jedno z témat, o kterém se v budoucnosti musí hovořit. Musí o tom hovořit také naše členské státy, které jsou podle eh, článku 2 charty členy této organizace. Takže to byly zásadní body, které doporučeme eh, rádě. A Zítra v 18 hodin je lhuta pro předkládání návrhu. Těším se na vaše připomínky. Mnohokrát děkuji, paní Muniz. Eh, děkuji. Já chci poděkovat panu Lansdorfovi za jeho práci, a to jak v delegaci v New Yorku, tak i v přípravné práci na přípravě usnesení. Myslím si, že je to opravdu skvělé zhrnutí. Když vezmeme v úvahu to velké spektrum témat, která jsou eh, v kompetenci valného zhromáždění, myslím, že je to velmi dobře zhrnuto v tom usnesení, které navrhuje pan Graf Lansdorf. Při přípravě tohoto usnesení velmi uspokojivě spolupracoval s různými politickými frakcemi a dokonce se sbíral i komentáře, které byly předneseny na přípravných eh, schůzích, ale předložím přesto i některé pozměňovací návrhy, které bych zde chtěla už prezentovat. Myslím si, že by zde měla být konkrétnější reference, konkrétnější odkaz na jednotný hlas Evropské unie s ohledem na nová ustanovení Lisabonské smlouvy. A také bychom měli vyvodit důsledky ze zkušeností z Kurenské konference o klimatických změnách. Také si myslím, že bychom měli upřesnit v některém pozměňovacím návrhu náš závazek vůči cílům milénia. Některé z nich už jsou pokročilejší, ale nesmíme zapomínat ani na ty ostatní cíle milénie, což je globální balíček a nemůžeme oddělovat jeden cíl od druhého, i když v některých bylo dosaženo většího pokroku než u jiných. Pokud jde o instituční architekturu, myslím si, že je třeba posílit eh, Radu pro lidská práva OSN a měli bychom to také vzít v úvahu v rámci institucionální reformy OSN. A také si myslím, že bychom měli odkázat na eh, novou genderovou architekturu a myslím si, že předložím také pozměňovací návrh, který bude říkat, že Evropská unie se více zapojí do eh, oslavy desátého výročí usnesení 1325. A jinak si myslíme, že to usnesení je velmi, velmi úplné a zhrnuje to všechny ty obavy, které vyjádřily různé politické frakce. Milan Mon. Děkuji, pan Milan Mon. Děkuji. I já se chci připojit k blahopřání panu Landsdorfovi. Myslím si, že ten text je vyvážený, velmi úplný. A navíc jsem velmi rád, že v tom textu z 8. února jsou zahrnuty i některé návrhy, které jsme předložili my na zasedání pracovní skupiny OSN ve Štrasburku, několik dní tedy před tím 8. únorem. Osobně předložím několik stručných pozměňovacích návrhů, které neovlivňují podstatu. Já už jsem se o tom zmiňoval panu Lansdorfovi. Pokud jde o potřebu explicitně zdůraznit, jaké jsou pilíře OSN v odstavci B, říct, že se jedná o mír, bezpečnost, rozvoj lidských práv. Myslím si, že to je detail, která, který usnadní porozumění textu. Také bych tam uvedl zmínku o globální úmluvě pro boj proti terorismu, i když jsem velmi rád, že už jsou tam odstavce, které se týkají terorismu, ale myslím si, že ten text byl, byl úplnější a zakulacenější, kdybychom tam měli odkaz na tento text. A také předložím pozměňovací návrh, který se bude týkat otázek lidských práv, aby se posílila tato linie v textu. Ještě jednou tedy děkuji panu Lanzorfovi a blahopřeji k tomu, že připravil tak úplný text a tak vyvážený text, který přistupuje velmi vyváženě k jednotlivým bodům, které jsou zde obsaženy. Děkuji. Well, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Ani paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedající. Já bych rovněž se chtěla připojit k blahopřání panu Lambsdorfovi za velice dobrou zprávu. Já bych chtěla hovořit jenom o jednom eh, doplňku, který chci eh, dodat. Jedná se o téma lidských práv. Zde se ukazuje, že Evropská unie v minulosti i nyní se hodně zasazuje v mezinárodních krémiích o zrušení trestu smrti. Měla eh, úspěch, protože počet trestů smrti neustále klesá. Já bych chtěla, abychom eh, nejednoduše rozšiřovali se znám porušování lidských práv, ale abychom se soustředila, soustředili eh, také na boji proti eh, týrání. A protože něco takového jde skutečně proti osobnosti člověka a patří to k zásadním hodnotám Evropské unie pokud jde o ochranu lidských práv každého jednotlivce. Já proto navrhuji, abychom zde poukázali na to, že Evropská unie eh, ve valném schromáždění i v Radě pro lidská práva a v dalších krémiích eh, se skutečně soustředí na eh, téma týrání a mučení. Manfred Novák, zpravodaj, který se soustředí na a téma a mučení a odvedl velkou práci. Je třeba, aby toto téma se nezametlo pod koberec a aby se ze strany EU neustále zmiňovalo. Děkuji. Pan Mauro, prosím. Grazie, signor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já plně podporuji text pana Lambsdorfa blahopřeji mu k tomuto textu. Předložím ale pozměňovací návrh na vypuštění určité části textu, té, která se týká bodu I. To jsou ta doporučení ohledně jednoho velmi specifického bodu. Myslím, že tam se nám nepodaří uh, připravit podmínky, abychom mohli předložit skutečné návrhy. Jedná se o tu část textu, která se týká sídla, nebo tedy eh, reprezentace EU v Radě bezpečnosti OSN. My říkáme, že se jedná o dlouhodobý cíl. A dlouhodobý cíl, to vypadá jako, že je to cíl, který se neuskuteční nikdy. Takže Dále by to mělo být eh, zorganizováno tak, eh, aniž by členské státy EU v rámci tohoto orgánu utrpěly újmu, pokud jde o jejich vliv a význam, tak opravdu nevíme, k čemu by to potom mělo sloužit. Navrhuji tedy text, eh, ve kterém by bylo vypuštěno to, co jsem právě uvedl, ty věty, které jsem zde právě přečetl. Jo. Dobře, děkuji. Pan Lamsdorf ještě jednou. Eh, Děkuji, pane předsedající. Děkuji také za pozitivní slova kolegů a kolegyň. A já se samozřejmě zajímám o vaše připomínky a eh, samozřejmě s některými připomínkami souhlasím, s některými eh, méně. To, co řekla paní Lochbirdl, s tím naprosto souhlasím, to mohu přijmout. To, co řekl kolega Mauro, Já budu klást důraz na to, aby tento parlament zaujal postoj k reformě Rady bezpečnosti. My jako politický orgán, jako instituce Evropské unii, když hovoříme o tématu OSN, je třeba, abychom nezapomínali na to, co je základem OSN. Kolegové a kolegyně, kteří jste byli v minulém funkčním období, Myanmar a další, vědí, že v minulosti jsme byli mnohem eh, detailnější, mnohem konkrétnější a také mnohem kontroverznější, protože jsme hovořili o tom, jak chceme konkrétně reformovat Radu bezpečnosti. A bylo tomu tak, eh, protože zde byly různé postoje ze strany členských států a tak diskuze byla kontroverzní. A po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost vyzýváme opět vysokou představitelku a členské státy, aby se vážně snažili mít nějaký společný postoj k tomuto tématu. A nějaký postoj, o kterém se může hlasovat a potom na valném schromáždění. Já si myslím, že parlament se k tomu musí vyjádřit, nemůže mlčet. E, zde vyzýváme členské státy, aby se tímto tématem vážně podrobně zabývali a chceme, aby se snažili zaujmout společný postoj. To je něco, na čem se shodnu, doufám, i s ostatními kolegy a kolegyněmi. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji za vaše pozitivní slova. Doufám, že o tom budeme moci dále diskutovat a že to nakonec schválíme. Děkuji. Takže ještě jednou lhůta pro pozměňovací návrh je zítra v 18 hodin. Děkuji. Dobře, takže půjdeme dál. Máme tady zprávu paní Lochbiller o zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Děkuji, prosím, paní Lochbiller, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Protože o tomto stanovisku ICI Plus jsme mluvili posledně, v tomto výboru jsme projednali podrobně toto stanovisko. Proběhla také druhá schůzka se stínovými zpravodají z AFETu. U většiny otázek, které jsme projednali, jsme se dohodli na novém znění a také jsme se dohodli, že určité návrhy stáhneme. A tím se tedy vysvětluje, proč teď máme před sebou pozměňovací návrhy, jejich sedm, pardon, osm, v podstatě ode mě co by navrhovatelky a odráží se v nich eh, koncensus, ke kterému jsme dospěli. Zatím jsme nedostali žádné písemné pozměňovací návrhy. A já bych chtěla rychle projít alespoň některé z těchto pozměňovacích návrhů. Číslo 21. Tam jsme jenom doplnili, co představuje právní základ pro tento nástroj. Máme také pozměňovací návrh 22, to se týká nového názvu tohoto nástroje, to jsme také posledně projednávali v AFETu. A chtěla bych zdůraznit, že ten název samozřejmě není to nejdůležitější z hlediska tohoto nástroje. Nicméně je vhodné změnit návrh, abychom pokryli širší pole působnosti tohoto nařízení. A proto navrhujeme, že to nazveme nástroj pro činnosti které nemají charakter oficiální rozvojové pomoci se zeměmi v Ázii, na Blízkém východě, v Severní a Jižní Americe a v Jižní Africe. Nicméně zpravodaj úplně nesouhlasí s tímto názvem. Pokud jde o 23, tady je technická chyba. Uvádí se tam že nové nařízení by mělo podpořit hospodářskou spolupráci místo sociálně hospodářské spolupráce a také jsme doplnili spolupráci v oblasti kultury a akademické spolupráce. Také je důležité říct, Měli bychom také podpořit ten nástroj, který by pokrýval vzájemné zájmy. A to jsme právě vyjádřili v tomto pozměvacím návrhu číslo 23. Pozměvací návrh 24. V původní verzi se uvádí, že budeme mít spolupráci s partnery, kteří sdílejí podobné politické, hospodářské a institucionální struktury a hodnoty – a když se pořádně podíváme na skupinu zemí, které spadají pod tuto dohodu, musíme říct, že u některých věcí nemáme podobné struktury v politické oblasti, anebo nepodporujeme podobné hodnoty, jako třeba lidská práva. A tak v našem pozměňovacím návrhu souhlasíme s komisí. Myslíme si, že potřebujeme lepší popis a chceme říct, že spolupráce bude za účelem plnění těchto cílů. Zmírňování konfliktů a podpora dialogu a vzájemného zbližování, sdílení a podpora podobných politických, hospodářských a institucionálních struktur a hodnot a posílení výměn s důležitými partnery ve dvoustranných vztazích i s významnými aktéry na mnohostranných fórech a v rámci globálního řízení. Takže je to jasnější. A také musím říct v tomto bodě, že Inter má jiný názor, protože oni by chtěli spolupracovat a chtěli by, aby to bylo podmíněné. Pozměňovací návrh 25. Tam jsme doplnili že tento nástroj by měl mít rozšířené pole působnosti nejenom v kulturní oblasti, ale také se zvláštním důrazem na činnosti s cílem odvrátit změnu klimatu a na environmentálně a sociálně udržitelné čisté technologie přizpůsobené místním podmínkám ve společenství a v partnerských zemích. Pozměňovací návrh 26, to je něco nového, Jde o povzbuzení dvoustranného obchodu, investičních toků a hospodářských partnerství a doplňujeme tam se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky. A potom v pozměňovacím návrhu 27 Tam jsme také konkrétněji popsali podporu projektů spolupráce Doplnili jsme tam oblast kultury a sportu, obnovitelné energie a dopravy a také záležitosti lidských práv. A poslední věc k financování, tady musím říct, že jsme se přidrželi původního textu a jednoznačně jsme zdůraznili, že pokud jde o rozpočet pro léta 2007 až 2013, to už souvisí s rozhodnutími o konkrétních projektech a s tím souhlasíme. A také je nutné zdůraznit, že od roku 2013 dál to budeme muset projednat znovu a budeme možná muset najít nějaká jiná řešení. A tady se nezhodneme se stínovým zpravodajem panem Galerem z AFETu. Já myslím, že tady souhlasíme s tím, že finanční prostředky by se neměly převádět z nástroje DCI. A zcela na závěr bych řekla, že doporučuji, aby se AFED pokusil co nejdříve o výměnu názorů s paní Aštonovou o tom, jakým způsobem tento nový nástroj, který v podstatě představuje základ pro budoucí nástroj pro zahraniční politiku, jak tedy má tento nástroj vypadat po tomto přechodném období, které končí rokem 2013 co se týče obsahu, ale také co se týče rozpočtu. Děkuji. Very much. I'm sure. Děkuji. Jsem si jistý, že ta konzultace bude velmi prospěšná pro obě strany. A nyní pan Galer, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl srdečně poděkovat kolegyni za politickou skupinu EPP, děkuji za konstruktivní spolupráci a děkuji také komisi. Schůzku, kterou jsme měli, a jsem považoval za velice dobrou a myslím, že vedla k dobrému konsenzu. Kolegyně u tom už hovořila. Je zde jeden bod, a kde máme rozdílný přístup. Je to v oblasti dalších prostředků pro nové úkoly. My se domníváme, že když dojde k převodu Úkolu z jednoho nástroje do druhého, potom musí dojít k odpovídajícímu převodu prostředků. To znamená, že prostředky jdou tam, kde se, kam se přesouvají úkoly. Já si myslím, že to je pozměňovací návrh 28, s tím nebudeme souhlasit, ale jinak jsme za jedno. A pokud komise předloží v plénu nějaké prohlášení týkající se eh, eh, zachování zájmu, potom eh, si myslím, že bychom mohli situaci vyřešit. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Pancery. Děkuji, pane předsedo. Musím velmi stručně říci, že za socialisty a demokraty samozřejmě děkuji zpravodajce za odvedenou práci. Zdá se mi, že to jednání, které jsme vedli, přivedlo zpravodajku k pozitivním výsledkům a nalezení různých řešení. Proto tedy souhlasíme se všemi body, na které zde zpravodajka upozornila. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pan Mnie z generálního ředitelství Relax. Je tady? Ano? Ano, děkuji, pane předsedo. Za komisi bych chtěl poděkovat za to, co udělal zpravodaj, co udělala zpravodajka. Ano, byl to velice plodný dialog. Já myslím, že většina pozměňovacích návrhů bude pro komisi přijatelná. Samozřejmě budeme o tom ještě muset rozhodnout, ale v zásadě nemáme žádný problém s těmito pozměňovacími návrhy. Samozřejmě tady ještě otázka financování. A já opakuji, že pokud se dohodneme na tom základním cíli, musíme najít nějaké řešení. Myslíme si, že by se to mělo řešit v rámci každoročního postupu, rozpočtového postupu, protože právě v tomto rámci by se mělo rozhodnout o tom, jaké prostředky budou vyčleněny Neměli bychom usilovat o další financování v rámci legislativního aktu a já myslím, že rozhodně můžeme najít nějaké řešení. A pokud je o pozměňovací návrhy k delegovaným aktům, já myslím, že tady ještě proběhne politické vyjednávání, bude pokračovat v nadcházejících týdnech a musíme najít nějaké východisko. Samozřejmě pro ECE i, pardon, ICI je důležité, abychom našli řešení co nejdřív, protože se to týká i rozpočtu na 2010. A proto chceme pokračovat v těch činnostech, které jsme zahájili v rámci přípravné činnosti. A chceme také naplánovat činnosti, ve kterých bude potřeba dál potom pokračovat. Takže je zřejmé, že se musíme rychle dohodnout. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Paní Lochpilerová, máte znovu slovo. Děkuji. Děkuji za konstruktivní spolupráci. Já v podstatě nemusím moc dodávat. Hlavně to nepokažte. Já myslím, že až se bude hlasovat v našem výboru, uvidíme také, jak rozhodne Inter. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že můžeme přejít na pana Kovala který byl předsedou delegace, která pozorovala volby v Ukrajině. Pokud je to pan Koval, má slovo. Ano. Ano, pane Kovale, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vedl jsem eh, pozorovací delegaci která sledovala prezidentské volby, dvě kola prezidentských voleb na Ukrajině. V průběhu obou kol jsme navštívili několik volebních míst v Kijově, Lvovu a Doněcku. Obecné informace z toho, co jsme pozorovali na těchto volebních místech, jsme zapsali v poslední zprávě Mezinárodní pozorovací mise. Volby především v kontextu předcházejících prezidentských voleb na Ukrajině byly ohodnoceny pozitivně mezinárodní pozorovatelskou misí. Proběhlo tedy pozitivní hodnocení průběhu těchto voleb, takže v kontextu volební situace v jiných postsovětských zemích. Ukrajina po těchto volbách, když vezmeme v úvahu, že mezi tím proběhly ještě parlamentní volby, které také byly hodnoceny velmi vysoce, Ukrajina je tedy jedním, jednou z mála postsovětských zemí, které můžeme pochválit za dobře vedené volby, dobře vedenou předvolební kampaň a Eh, dodržení většiny pravidel. Myslím si, že to musíme zdůraznit především v kontextu toho, že Ukrajina je zemí, která vychází ze zkušeností komunismu a totalitárního režimu, kde tedy tradice konání svobodných voleb je zatím ještě nepříliš zakořeněna. Myslím, že bychom se neměli příliš zaměřovat na ty problémy, ale podle mého názoru největší chybou při průběhu voleb je financování politického života na Ukrajině, financování především tedy politických stran a financování samotného volebního procesu v různých eh, dokumentech a v různých rozhovorech musíme zdůraznit, eh, že udržení dobrého volebního standardu je velmi úzce spojeno s úpravou eh, otázky financování politického života na Ukrajině a z hlediska věcí, kterými se nyní zabýváme, je to nejdůležitější věc. Bez ní, podle mého přesvědčení, už nedojde k žádnému pokroku, pokud jde o další volby na Ukrajině. Musíme se také zaměřit na otázky takové drobnější, které velmi rozrušovaly veřejné mínění. Myslím si například na různé korekce, které byly prováděny tom hodnocení mezinárodní pozorovatelské mise to nemělo vliv na celkové hodnocení těch voleb, ale mělo to samozřejmě vliv na, vliv na průběh předvolební kampaně a na celou eh, politickou atmosféru. V obou eh, kolech byla vysoká účast, což je také velmi pozitivní. Různá hodnocení nevzala v úvahu tuto věc, eh, která odlišovala Ukrajinu od celé řady zemí, dokonce i zemí Evropské unie. Myslím si, že je těžké nevzít v úvahu určitou koincidenci mezi eh, nadějí, kterou občané Ukrajiny vkládají do tohoto postupu a proto se tedy účastní voleb. To znamená, že eh, by bylo dobré, kdyby zde bylo správní potvrzení vlády, že mělo by to vlastně vypadat tak, že by se potvrdila ta naděje občanů, že jejich volební hlas skutečně mění situaci na Ukrajině. Nicméně vysoká účast občanů svědčí o tom, že občané v to pořád ještě věří. Takže my zde máme velký závazek v této souvislosti. Myslím si, že tak vysoká volební účast a naděje, víra v demokratický proces musí najít svou odpověď v prohlášení, že otevíráme Ukrajině dveře. Musíme říci, že Ukrajina je evropským státem, která má evropskou perspektivu a je zde v budoucnosti, samozřejmě ne v blízké budoucnosti, možnost zapojení do Evropské unie. Naše odpovědi na tuto velkou naději a velkou volební účast je také podpoření eh, nového negociačního procesu o přidružení. Samozřejmě to bude nový krok, eh, který bude důležitý nejen pro určité skupiny obyvatel, ale pro většinu ukrajinských občanů, které tímto způsobem eh, budou moci více doufat v to, že demokratické postupy v budoucnosti povedou eh, k zapojení země v budoucnosti tedy do Evropské unie. Takovým konkrétním znakem a naším gestem jako evropských poslanců, jako Evropského parlamentu, by měla být eh, podpora zrušení vízového režimu v budoucnosti a v současné době tedy zjednodušení vízového režimu. Pokud hovoříme o kontaktech eh, mezi lidmi, tak nejdůležitější věcí je otázka svobodného pohybu občanů a možnosti navazování kontaktu. Dnešní odpovědi na správný průběh voleb a vysokou volební účast Ukrajinců musí být eh, jasný závazek, že v budoucnosti se budeme snažit zrušit vízový režim a v současné době se ji budeme snažit odlehčit. To jsou otázky budoucnosti, na kterých musíme pracovat, o kterých musíme hovořit. Otázka kontaktu mezi lidem Ukrajiny a lidem Evropské unie, to je otázka, která rozhoduje také o naší věrohodnosti. Myslím si, že musíme zdůraznit na závěr také roli spolupráce jednotlivých eh, pozorovatelských misí v průběhu voleb. Myslím si, že to může být užitečné i pro ty, kdo pozorují volby v jiných zemích. A zdůrazňuje také, že Evropský parlament je jedinou evropskou institucí, která se, je tedy jedinou evropskou institucí, která se e, účastní takovéto mise. Ale myslím si, že musíme zdůraznit e, roli ODY, to znamená e, eh, OBVU. Myslím si, že naše účast v těchto pozorovatelských misích je velmi důležitá a přináší objektivitu do těchto závěrů. Tyto pozorovatelské mise jsou eh, základem, bez kterých se těžko dokážeme představit eh, objektivní výsledky. Právě ODIR eh, se zaměřuje i na mediální kontext všech voleb a tak tomu bylo i na Ukrajině. Myslím si, že bychom měli poděkovat i paní velvyslankyni a panu Lenarčičovi, vedoucímu ODIR, který do toho vložil opravdu hodně práce, aby naše závěry byly věrohodné a aby byly věrohodně přijímány i na Ukrajině. Myslím si, že bychom měli se zaměřit i na další spolupráci v Radě Evropy a měli bychom se zaměřit také na vypracování společných standardů pro pozorování voleb v souladu samozřejmě s tím, jak jsme se o tom zmiňovali v Evropském parlamentu. Zdá se mi, že správnou cestou je podpora spolupráce v rámci ODIR, eh, NATO, Evropského parlamentu a Rady Evropy. Samozřejmě nevylučuju, že bychom eh, mohli mít eh, do budoucnosti standardy i se zeměmi, které nejsou zařazeny, ale bez severní takovýchto standardů dobrá spolupráce nebude možná. Na závěr bych rád poděkoval svým spolupracovníkům, Stefanovi Fitznerovi a spolupracovníkům ze sekretariátu skupiny ECR. Všichni společně, myslíme, jsme se velmi starali o to, aby mise Evropského parlamentu byla plodná a byla úspěšná a abychom opravdu hodně přinesli do konečných závěrů pozorovatelských misí, které spolu spolupracovaly na Ukrajině. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Peterle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já rozhodně souhlasím s tím, co právě uváděl vedoucí naší delegace. Myslím si, že je velice důležité, aby parlament věnoval velkou pozornost těmto volbám. Já myslím, že na Ukrajině ta naše mise byla velice důležitá v rámci obou kol voleb, jak už bylo řečeno. A než jsme tam dorazili před druhým kolem, panovalo určité napětí, byla tam velká polarizace vzhledem ke změně legislativy, která upravuje volby těsně před tím druhým kolem. A v samotný den voleb jsme podle mě byli svědky vylepšených standardů z hlediska voleb na Ukrajině. Došlo tam k pokroku a jsem velice rád, že hodnocení naší mise i hodnocení ODERu jsou si velice blízko. A mohu se jenom připojit k tomu, že Oder sehrál velice transparentní a jednoznačnou roli v celém procesu. Také tím, že prosazoval jednotné standardy. Já myslím, že volby, které proběhly na Ukrajině, rozhodně neznamenají, že bychom měli Ukrajině věnovat menší pozornost. Právě naopak. Myslím, že si teď Ukrajina žádá větší pozornost. Děkuji. Všichni jsou přesvědčeni o tom, že Ukrajina velice důležitá země a bez ohledu na to, co se tam stane, má to na nás přímý nebo nepřímý vliv. Takže bychom měli věnovat pozornost tomu, co se tam děje. Budeme doufat, že volby přinesou větší stabilitu do politické arény. A některé věci budou lepší než předtím. Rozhodně dojde k přehodnocení pozice Ukrajiny, nicméně samozřejmě to, co říkáte, všechno platí. Pane Kovale, chcete ještě něco říct? Dobře. Mnohokrát děkuji. Jenom dvě věci, pane předsedo, dvě věci, na které jsem zapomněl. Zapomněl jsem poděkovat zástupcům a europoslancům z ostatních politických skupin, se kterými se nám velmi dobře spolupracovalo. A zapomněla jsem všechny pozvat na náš zítřejší seminář, který organizuje Výbor pro zahraniční věci a ukrajinská delegace. Bude to zítra v 10 hodin. Takže i tam budeme mít příležitost zjistit, jaký mají názor eminentní odborníci na Ukrajinu a také zástupci jednotlivých politických skupin. Bude to jakési zhrnutí naší pozorovací mise. A ve čtvrtek bude prezident Viktor Janukovič uveden do funkce a budou tam zástupci parlamentu. Mnohokrát děkuji. Já jsem chtěl upozornit kolegy na ten zítřejší seminář od 10 do 13 hodin. Tam bychom se skutečně měli do větší hloubky zabývat tím, o čem jsme se zmínili dnes. A nyní přejdeme k poslednímu dopolednímu bodu, což je mikrofinanč, pardon, makrofinanční pomoc Ukrajině. A požádám pana Richarda Antonyho Legutka, aby se vzal slovo. He was not seated, yes. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj se domnívám, že Výbor pro zahraniční záležitosti by měl podpořit poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině vzhledem k rozsahu eh, dopadů hospodářské krize na Ukrajinu v posledním roce. HDP v roce 2009 bylo minus 15 Jedná se o 500 milionů eur ve formě půjčky tato půjčka by měla pomoci Ukrajině, Ukrajině a jejím potřebám celkového rozpočtu. A takovéto nedostatky na Ukrajině identifikoval i Mezinárodní měnový fond. A tato pomoc bude navíc vedle pomoci 110 milionů eur, které udělila Rada na základě rozhodnutí v roce 2002. Tato pomoc ale dosud nebyla provedena já navrhuji změnit návrh komise prostřednictvím osmi pozměňovacích návrhů. jejichž cílem je následující. Prvním cílem je posílit soudržnost a evropské diplomatické služby. A Evropská komise identifikovala situaci ve spolupráci s, Evrop- eh, s Mezinárodním měnovým fondem. Já si myslím, že jakákoliv pomoc evropského rozpočtu by měla být konzistentní eh, s politikou Evropské unie vůči dané zemi. Proto navrhuji pozměnit návrh, tak aby pomoc byla konzistentní eh, s Evropsko-ukrajinskou asociační agendou, která byla dohodnuta v listopadu 2009 to pokrývají pozměňovací návrhy 1, 3, 5 a 6. Druhým cílem je zvýšit eh, možnost nátlaku Evropské unie, tak aby Evropa mohla tlačit na nutné strukturální reformy. A to jde ruku v ruce s cílem současných vztahů EU a Ukrajiny. Jedná se především o případnou politickou integraci do EU. Abychom posílili eh, tento náklad, nátlak, já bych navrhoval zavedení jasného časového režimu do podmínek. Splnění těchto podmínek a by bylo předpokladem pro poskytnutí pomoci. To pokrývají pozměňovací návrhy 6 a 7. Za třetí, bych chtěl zdůraznit a podmíněnost jakékoliv a pomoci. Podmínkou pro jakoukoliv pomoc je koncenzus ukrajinské politické elity a ve snaze dosáhnout stability a reformem. Reform na to odkazuje v pozměňovacím návrhu 2. Za čtvrté, poslední bod, je důležité zaručit, že Evropský parlament bude řádně informován během celého procesu implementace. Měl by být informován ještě spíše proto, že eh, tato legislativa bude přijata řádným legislativním postupem. Jedná se o pozměňovací návrhy 4 a 8. Pokud jde o časový harmonogram, INTA jako Příslušný výbor bude hlasovat 16. března. My máme proto velice napjatý časový harmonogram. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je v 18 hodin 1. března. Hlasovat se bude ve stejný den jako v INTA, tedy 16. března. Kolegové, těším se na vaše názory a připomínky a těším se na spolupráci s vámi o těchto otázkách a o budoucích otázkách týkajících se Ukrajiny. Mnohokrát děkujeme. A zdá se, že vždycky buď přetahujeme nebo končíme příliš brzy. Nemáme zde zástupce z komise, aby nám řekl něco k této zprávě. A komunikace v každém případě proběhne, ať už tak nebo tak. Jsou zde někteří, kteří se hlásí o slovo? Nikoli? Tak vám mnohokrát děkuji. Zopakuji ještě to, co řekl zpravodaj. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 1. března 18 hodin a hlasovat se bude 16. března i v INTA. Dnes odpoledne začínáme ve 3 hodiny slyšením o Unii pro Středomoří. Očekává se, že hlasovat se bude kolem 16.15. Takže se podle toho zařiďte. Mnohokrát